ohledně situace v Jižním Sudánu. Yes, thank you, madam. Ano, děkuji, paní předsedkyně. A dovolte, abych se omluvila, pokud jsem občas um, trochu um, citlivá, přecitlivělá ve svých prohlášeních. Já se budu snažit nyní opravdu se zaměřit na eh, Jižní Sudán a mm, opravdu velice věcně je důležité, abychom věnovali pozornost teď tomuto tématu. Je to země, kde bohužel v několika posledních letech jsme ztratili mnoho nadějných pocitů. Tato země by mohla být opravdu nesmírně bohatá, protože tam je mnoho nerostného bohatství. Ovšem humanitární situace je tam šílená, 30 tisíc lidí eh, je ohroženo smrtí hladomorem, další tisíce, které eh, rovněž eh, žijí v šílené situaci podle O.S.N. uh, odhadu asi 700 tisíc lidí je vysídlených. Je to jedna z největších krizí na světě. Je to skutečně mm, v podstatě nejenom ta krize, kterou vidíme u nás při našich hranicích, ale i v této části světa dochází tam k zneužívání a porušování lidských práv. 80 civilistů bylo v posledních eh, třech týdnech zabito a 150 dalších bylo údajně od 23. Eh, října eh, ve státu Unity zabito. Rovněž humanitární, situa- humanitární organizace nemají přístup do těchto oblastí sexuální násilí proti ženám, na dětech, dosáhlo šokující úrovně a to skutečně mm, znamená porušování závazku ze všech stran, mm, ze všech stran Sudánu, to znamená chránit eh, civilisty a ukončit porušování lidských práv. Lid Jižního Sudánu již nemůže čekat. Spravedlnost, usmíření musí být centrálním eh, v našem zájmu ve vytvoření základu dlouhodobého míru. A proto vítáme rozhodnutí Africké unie Eh, zveřejnit eh, výsledky vyšetřovacího výboru a vytvoření hybridního soudu. Nedávné mírové, nedávná mírová dohoda představuje jedinečnou příležitost, kterou nesmíme promarnit. Je to příležitost pro Jižní Sudán dostat se na cestu transparentní zodpovědné vlády, která zájem svých občanů povýší nad všechny ostatní zájmy. Pokud to bude vhodně implementováno, tato dohoda by měla ukončit boje a měla by nastolit cestu přechodním orgánům. Navýšení počtu federálních eh, států jde proti této dohodě a, mm, i, a rovněž eh, ne ochota opozice zapojit se eh, do této dohody. Vidíme zde neustále potlačování svobod občanské společnosti, různé další boje. To nás velice znepokojuje. V Addis Abebě včera přijali eh, partneři první mm, krůčky na této nové cestě. Toto je naděje eh, toho, že by se diskuze mohla dostat na další eh, novou úroveň. Ovšem pozitivní ukončení těchto dialogů bohužel zatím ještě nevidíme pouze včasné implementování této dohody může ukončit utrpení lidu a i humanitární tragédii. Ti, kteří jsou proti tomu této dohodě, by si měli uvědomit, že jsou zde obrovské eh, následky. Je zde mnoho kroků, které musí být uplatněny. Jednak je to eh, příměří, které musí být okamžitě respektováno a zároveň umožnit eh, přístup všech humanitárních organizací přímo na místo. Státnost znamená rovněž odpovědnost a proto eh, nyní musíme implementovat tuto dohodu. Jižní Sudán nemůže dovolit, aby tato dohoda sledovala historii veškerých předchozích příměří. A z tohoto důvodu musíme neustále tlačit na mezinárodní úrovni, musíme žádat kohezi. Vítáme samozřejmě i úsilí Africké unie a úřadu IGA v tomto ohledu, Uganda, um, Etiopie, Kenya, Sudán, které se zapojily do tohoto úsilí. Já jsem se před eh, týdnem sešla s panem Zumou i etiopským premiérem eh, a dohodli jsme se na společné spolupráci v mm, pomoci Sudánu. Samozřejmě regionální jednota hraje důležitou roli v tomto ohledu. Regionální výzvy včera například závěry Rady EU eh, s zeměmi eh, afrického rohu přijali akční plán do roku 2020, kde vidíme komplexní přístup EU v, při řešení zásadních problémů v tomto regionu. Samozřejmě, že potřebujeme i monitorovací orgán eh, na místě, ale zároveň mezinárodní orgány, které by které by monitorovaly tuto situaci. Měl by být vytvořen společný výbor, který by měl poté dohlížet i nad implementační fáze mírové dohody. Evropská unie samozřejmě bude podporovat sudánský lid v tomto přechodném období. Děláme to od eh, propuknutí násilí v prosinci 2013. Snažíme se ukončit tyto boje a iniciovat politický přechod k mírovému soužití a humanitární pomoci v roce 2013 naše humanitární pomoc překročila 160 milionů eur. V letošním roce dosáhla tato pomoc již 107 milionů eur. Spojené národy OSN řekly, že Evropská unie, včetně členských států, financovaly téměř 49 všech humanitárních darů, který, které obdržel Jižní Sudán v letošním roce. Je to 3,1, více než 3,1 milionu Eh, z znevýhodněných lidí, kteří těžili z této pomoci v Jižním Sudánu v letošním roce. Ovšem víme, že humanitární pomoc sama o sobě nemůže nahradit zdravé ekonomické programy. EU pomáhá nejenom humanitární sféře, ale zároveň podporuje implementaci mírové dohody v rámci pěti pilířů. Podporujeme především eh, vše na základě EDF programu v rámci prvního a druhého pilíře je to zpráva a bezpečnost. Zde využijeme podporu eh, z nástroje pro stabilitu a mír a zároveň facility pro africké země. Nyní jsme připraveni spolupracovat eh, s, s přechodnou vládou Národní jednoty, chceme pomoci vytvářet místní instituce, zdravé politiky pro další budování této země, mírové budování této země, odpovědné, transparentní transparentní řízení obrovských nerostních zdrojů Jižního Sudánu. Nastal čas, aby všechny tyto zdroje byly využívány k, pro benefit místních občanů. Snažíme se rovněž Um, posílit uh, vztahy se, s Jižním uh, Sudánem. Je zde možnost podpisu kotonských dohod, ovšem nyní se všechny zúčastněné strany především musí podepsat pod uh, tuto mírovou dohodu. Na to jsme se dohodli s, s regionálními hráči minulý týden, jakožto na našem společném horizontu další spolupráce. Děkuji vám za pozornost a nyní se těším na vaše argumenty a názory v rámci této rozpravy, kterou považuji za nesmírně užitečnou v naší společné práci a úsilí. Děkuji. Já Ráda bych vám poděkovala, vážená vysoká představitelko. A nyní začíná diskuze a úplně prvním řečníkem na našem seznamu je pan Venta. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená vysoká představitelko, konflikt v Jižním Sudánu, mírový proces této zemi, to jsou otázky, které představují opravdu důležité problémy pro mou politickou skupinu. Mírové dohody z srpna, které ukončily 20 měsíců trvající občanskou válku, nejsou všelékem v této zemi, která trpí humanitární krizi, jakože politickou hospodářskou krizi. Tato dohoda je pouze prvním, i když samozřejmě se důležitým krokem stabilizace a návratu na cestu rozvoje. Rovněž eh, jsme spokojeni s eh, s tím, že došlo k vytvoření hybridního soudu, kde dojde k odsouzení lidí zodpovědných za násilí a excesy, protože v poslední době jsme slyšeli o únosech, o e, zotročování žen, dětí, které jsou udělovány jako jakási odměna bojákům. Je to samozřejmě e, porušování základních práv člověka, um, protože uh, nevolnictví a otroctví je zakázáno a místní úřady proti tomu musí bojovat. Rovněž bych rád obrátil pozornost na humanitární situaci v této zemi. Odhaduje se, že více než 2 milionů místních obyvatel muselo opustit své domovy. Je zde nedostatek pitné vody, zdravotnické péče, šíří se nemoci. Pouze velice rychle a efektivní jednání mezinárodního společenství by mohlo pomoci bojovat proti riziku hladomoru a násilí. Naší povinností je podporovat mírový proces v Jižním Sudánu a zároveň všemožně podporovat společnost této země na jejich cestě k míru. Děkuji. Děkujeme, vážený pane poslanče. A nyní to je Enrique Guerrero Salom. Prosím. Sí, muchas gracias, señor presidente. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Vzhledem k uprchlické krizi, kterou zažíváme v Evropě, se zaměřujeme hlavně na Sýrii a Irák, ale jak eh, správně uvedla vysoká představitelka, nesmíme přehlížet ty dvě krize v Africe, nesmíme na ně zapomínat, protože trvají už velmi dlouho. Je to Středoafrická republika Jižní Sudán. 30 let války. A momentálně asi 2 miliony uprchlíků toto je humanitární krize způsobená válkou. A my se musíme posunout do situace bezválečné. Je potřeba, aby Evropská unie spolupracovala s Africkou unii a mezinárodní komunitou, stejně tak jako regionálními hráči, aby se zajistilo, že budou implementovány mírové dohody z minulého srpna. Je potřeba zajistit taková opatření, která se dovedou vypořádat s konsekvencemi takovéto krize. OSN požádala o financování na řešení situace v Jižním Sudánu. Nicméně dárci dodali pouze polovinu potřebných prostředků. Za třetí je potřeba řešit potravinovou krizi. Podle hodnocení OSN je toto krize třetí úrovně, jinými slovy je to katastrofa je potřeba pracovat na míru, dát k dispozici více finančních prostředků a řešit tuto potravinovou krizi a zajistit přístup humanitárních pracovníků. Děkuji. Děkuji za ECR. Má slovo Charles Stanok. Děkuji, pane předsedo. O dosažití nezávislosti v noci 2011 Jižní Sudán je v podstatě v titulcích ze všech špatných důvodů. Jakožto propagátor rozdělení Sudánu na dva státy. Mě velmi znepokojují ty interní konflikty, které tam od té doby panují. Tisíce, jsou, tisíce lidí zemřeli a miliony jsou bezdomova. Tato situace se zhoršuje od prosince 2013. Po sérii neúspěšných klidů zbraní bylo včera oznámeno, že se všechny strany Eh, dohodli na podrobnostech implementačních opatřeních pro dohody z letošního srpna. Zprávy naznačují, že tyto rozhovory jsou důležitým krokem vpřed a mohou vyřešit určité tenze, ale je potřeba, abychom byli jenom opatrně optimističní. Evropská unie a vlády členských států musí podpořit práci EGADu regionálního tělesa, které mediuje společně s Africkou unii tato vyjednávání. OSN oznámilo nasazení mise pro Jižní Sudán, která bude řešit porušení lidských práv na civilistech od prosince 2013. To má frakce ECR Vitále. Naprosto upřímně musím říci, že všichni, všem nám bude chybět silné vůdcovství Johna Goranga, který už v regionu není. Děkuji. Teď má slovo pan Petr Ježek. Máte dvě minuty. Děkuji. Na světě není moc míst, kde by byla situace horší než Jižní Sudán, kde lidé tolik trpí. A proto také vítám dohodu o usnesení, o tomto konf- eh, o usnesení na řešení tohoto konfliktu ze srpna. Je to ambiciozní dohoda, která chce zajistit trvalý klid zbraní, chce ukončit beztrestnost a chce lépe řídit eh, příjmy z ropy této, této země. Ačkoliv tedy obsah je slibný, Všichni víme, že z nesvářené strany, které se k, tomu, k této dohodě zavázaly, um, už tak angažované asi nejsou a že boje stále pokračují. Političtí vůdci Jižního Sudánu evidentně příliš um, neřeší problémy své populace, spíše řeší otázky svých bankovních účtů. Jsem přesvědčen, že udržitelná dohoda o příměří a dalších věcech nastane jedině tehdy, kdy pohrozíme cílenými sankcemi vůči politickým vůdcům, kteří jakékoliv dohody nedodržují. Evropská unie by měla také znovu zvážit zavedení zbrojního embarga. Ale z pozitivního hlediska jsem rád, že Africká unie chce eh, pokračovat ve zprávě o vyšetřovacím výboru pro Jižní Sudan. Má otázka na vás, paní vysoká představitelko, je tato. Tedy za prvé, jaká je strategie EU pro zajištění toho, že snesvářené strany v Jižním Sudánu budou dodržovat dohody? A to tedy nejenom dohodu o klidu zbraní, ale také všechna ta ostatní ustanovení týkající se beztrestnosti a řízení příjmů z ropy. Už jste zmínila občanskou společnost. Plánuje EU více spolupracovat s místními organizacemi na té nejnižší úrovni, aby docházelo k efektivnímu monitorování implementace této dohody? A opět, pokud ano, jaká je proto zde strategie? Děkuji. Eh, děkuji. On behalf eh, GUE NGL. Děkuji. Jménem GUE NGL má slovo Javier Kuso Permuj. Máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní Mogherini, opět už hovoříme o více než 50 tisících mrtvých, milionech uprchlíků. Toto není přírodní katastrofa, ale je to tragédie. Nesmíme zapomínat, že svou roli zde sehrály Spojené státy americké a Izrael. Je potřeba pamatovat na otázky lidských práv a podléhající aspekty, například jako je přístup k ropě zvěrstva zde spáchaná vedly k embargu OSN. USA toto embargo dodržuje, ale Izrael je neustále porušuje. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie by se měla ze všech sil zasadit o to, aby zbrojní embargo bylo dodržováno. Samozřejmě Evropská unie musí podpořit misi OSN v daném regionu a musí zajistit, aby energetické zdroje nebyly zneužívány. Děkuji vám. Za zelené má slovo Horty Sebastia. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vysoké představitelce, že mezi nás přišla. Vidíme vás tady dost často, což znamená, že zohledňujete naše názory, což oceňujeme. Ehm, Dohoda, mírová dohoda byla podepsána v srpnu, ale nebude fungovat, pokud eh, bojující strany to eh, neakceptují. V následných týdnech jsme viděli eh, asi 50 úmrtí a Evropský parlament je šokován těmi hroznými zvěrstvy, které jsou páchany na ženách a dětech především. Evropská unie nemůže tolerovat mm, takové chování, e, jinak by byla vnímána jako komplec. Musíme mm, potřebujeme embargo na zdraní, musíme vyzvat státy, které ho nerespektují, jako je Izrael, e, jak řekli kolegové, Mm, musíme zaj- zaujmout uh, silný postoj, abychom zajistili dodržení, uh, dodržování mírového procesu spravedlnost za všechny, všechny zloč- eh, zločinci musí být povoláni k spravedlnosti. Bez těchto předpokladů nebudeme úspěšní. Paní. A paní představitelko, můžete se na nás spolehnout. Děkuji za EFDD. Pan Harvard. What's happened? Co se stalo? Micro, please. Mikrofon, prosím. Ah, e solo per ricordare che... Děkuji. Z, z, během posledních pět minut jsme neměli italské tlumočení. Můžete to prosím vyřešit? Okay. Uh, Now on behalf EFDD eh, e Group, uh, Deputy... Jménem EFDD pan Carver. Děkuji, pane předsedo. Když eh, vezmeme v úvahu snahy o společnou zahraniční politiku. Chci se zeptat paní vysoké představitelky, zda má nějakou důvěru v vedení Jižního Súdánu. Tyto, stejn, tyto lídři jsou zodpovědní za sestřelení helikoptery OSN. V roce 2013 došlo k útoku na konvoj OSN a pak pokračovají uh, útoky proti pracovníkům um, OSN. Um, je možné, aby eh, možné, že eh, ozbrojenci mají podporu RIK prezidenta Machara. Má paní vysoká představitelka Nojem, že mm, angažovanost OSN ještě z, horší situaci na místě a způsobuje možnou duplicitnost prací. Děkuji. A nyní pan Ferna, Ferang. Děkuji za slovo. Jižní Sudán je nejmladším státem na světě. Je to vlastně poslední eh, taková nová země v Africe. Vidíme zde miliony vysídlených, tisíce usmrcených. Jižní eh, Sudán konečně alespoň vidí podpis této mírové dohody. Ano, to je velice dobré, ovšem nevíme, do jaké míry to bude života schopná dohoda. Musíme zůstat nesmírně obezřetní, protože to vyvolává dvě záležitosti. Nesmíme zapomínat na barbarství z Kartumu, barbarství, které vidíme i v současné době ze strany militantních představitelů. A dále je to záležitost nerostného bohatství této země. Je to země, která potenciálně nesmírně bohatá a právě proto musíme zajistit, aby, aby externí, ať už je politické nebo ekonomické, aby to nějakým způsobem neohrozilo život a schopné fungování této země do budoucna. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní má slovo paní Maria Gabriel. Máte 1,5 minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko. Ano, viděli jsme v posledních několika měsících to, že neustálá bdělost a mobilizace mezinárodního společenství pomohlo pokročit v mírovém uspořádání Jižního Sudánu. Dovolte čtyři poznámky. Důležité je zaangažování obou stran tohoto boje, nejenom pokud jde o mírovou dohodu z 26. srpna, ale zároveň mm, pokud jde o bezpečnost a pokud jde jde o ochranu pod záštitou OSN. Obě dvě strany samozřejmě se musí snažit držet kroků, které jsou v rozporu s duchem této dohody. Důležité je zároveň na jedné straně zapojení úřadu IGAD a Africké unie, pokud jde o tuto dohodu a zároveň o ukončení humanitární krize mezinárodní společenství musí samozřejmě pomáhat osobám vysídleným a ohroženým hladem. Ochrana dětí musí rovněž být jednou z priorit mezinárodní pomoci pro tuto zemi dneska a i v následujícím době. A dále je to třetí bod boj proti beztrestnosti. To je zásadní pro budování Jižního Sudánu a samozřejmě včetně demobilizace ozbrojených složek a vytvoření jednotné armády. Pachatele eh, mm, násilí nesmí být ani součástí nové armády, ani přechodné vlády, především s ohledem na sexuální násilí. A na závěr Evropská unie musí ponechat otevřenou možnost, aby Jižní Sudán podepsal dohody s Kotonu, což bude představovat další nástroj pro demokratické budování tohoto státu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to je paní Linda McEwen, prosím. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vysoká představitelko, vy jste se omlouvala za to, že jste taková velice nadšená a já si myslím, že byste skutečně se neměla omlouvat, protože to poukazuje na to, že jste opravdu zaangažovaná a já jsem velice ráda, že mm, je to i v této problematice Jižního Sudánu, že skutečně a my vás prosím, abyste něco udělala eh, s ohledem na tuto jednu z nejhorších světových krizi. Vy jste se zmínila o mnoha obtížích, nevládní organizace, tisíce zabitých civilistů, tisíce znásilněných žen, unešených dětí, um, organizace eh, OSN pro potraviny a UNICEF eh, hovoří o hrozícím hladomoru v této zemi. Čili skutečně musíme něco udělat, by samozřejmě na straně diplomacie tlačit na tyto bojující fakt a jednotlivé strany, aby podepsali eh, příměří. Ovšem, co můžeme, jakým způsobem může být, řekněme, ráznější v tomto ohledu embargo na zbraně, sankce vůči těm opravdu nejvyšším představitelům, ne na nízké úrovni. Máme takové sankce, jsou závazné, jak, to, jak o tom diskutujeme s našimi partnery se Spojenými státy, nebo například, aby jsme udělili hlas i ženám, pokud by ženy měly svůj hlas, možná by některé politiky rovněž byly změněny. A zároveň potřebujeme, ano, je to naléhavá záležitost, o tom jsem hovořila na začátku, je to taková zapomenutá krize a pokud nebudeme jednat okamžitě, tato zapomenutá krize se objeví na našich obrazovkách, uvidíme tam děti trpící hladomorem, další ženy, které budou znásilněny, toto jsou obrázky, které vidíme z Afriky, ovšem kterým bychom mohli zabránit, pokud bychom jednali okamžitě. Děkuji, děkujeme, říká pan předseda a nyní paní kolegyně Fotiga, prosím, máte jednu minutu. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Po mnoha měsíci krvavé války pan prezident Salva Kiir podepsal mírovou dohodu, které eh, mm, jednak ovšem bohužel tam bylo mnoho porušení, eh, mm, používání zbraní došlo naštěstí, ale tlaku mezinárodního společenství, jednání. Dále to byl úřad IGAT, který hrál důležitou roli, regionální eh, hráči, kteří skutečně hráli úžasnou, úžasnou roli. Mírová mise OSN a samozřejmě i zaangažování mezinárodního kontingentu ze strany Velké Británie. To je pravda, to je úžasné. Ovšem potřebujeme i dohodu Rady bezpečnosti, pokud jde o zaměřené sankce, protože pokud jde o rozdělení, administrativní rozdělení této země, kterou plánují úřady Jižního Sudánu, to v podstatě poukazuje na to, že zde chybí dobrá vůle, pokud jde o skutečnou implementaci mírové dohody. Děkujeme, paní kolegyně. A nyní to je Jean-Luc Schaffhauser. Prosím, máte jednu minutu. Vážená paní komisařko, ano, eh, 11 tisíc eh, lidí, ebola, tam jsme samozřejmě se mobilizovali, nyní ovšem hovoříme o situaci v Jižním Sudánu a to je v podstatě opravdu otázka, mm, která je spojena s chaosem, vlastně naší politikou, západní politikou pod vedením Ameriky. Vidíme zde opravdu šílenou situaci dingové, arabové, rozdělení náboženského charakteru, přímo na místě je to, ano, je to rovněž toto náboženské rozdělení přímo v Jižním Sudánu a my potřebujeme udržet jednotu za každou cenu když vidíme americkou politiku, která spochybňuje hranice, my mm, mm, zase na druhé straně hovoříme o možnosti podpory této země, je to takový dvojí jazyk. Já jsem ovšem pro národní jednotu. Jižní Sudán bohužel je v šílené situaci, dochází k rozdělení dalšího ještě dělení. V podstatě musíme nalézt řešení pod OSN, musíme podpořit eh, přechodnou vládu národní eh, jednoty, ovšem nesmíme dovolit další dělení této země. Děkujeme, říká pan předseda a nyní má slovo pan Plenkovič. Jeden a půl minuty. Děkuji. Pane místo předsedo paní Morgariny, chci přivítat podpis dohody v, Juba, v Jubě mezi vládními silami a rebeli, který ukončil, měl ukončit 20 měsíců násilností v této nejmladší africké zemi. Nicméně Situace je stále znepokojivá a distribuce humanitární pomoci je ohrožena. Rozhodnutí prezidenta Kýra o novém teritoriálním rozdělení k tomu nepřispělo, protože jde proti této dohodě. Dobré výsledky mohou být dosaženy pouze politickým dialogem eh, dvou stran konfliktu. V příštích měsících bychom měli pracovat na posilování demokratických sil a také je potřeba udělat všechno pro to, abychom pomohli této situace, která se nachází v, ve fázi po konfliktu. Je potřeba pomáhat obětem násilí, znásilňování eh, uneseným dětem. Eh, měli bychom 300 ehm, tisíc euro humanitární pomoci je důležitá částka peněz, ale jsou tam 4 miliony podvyživených lidí. Mnoho lidí opustilo své domovy a já si myslím, že bychom měli skutečně jim více pomáhat, abychom vyřešili tuto humanitární krizi v Jižním Sudánu. Děkuji. Agora, senora deputado. Paní poslankyně Gomez. Katastrofa v Jižním Súdánu je částečně eh, podněcována z vnějšku. Neměli bychom nic předstírat. Společenství národů nemůže pokračovat takto dál a mlčky přihlížet ztrátám mnoha lidských životů. Africká unie mm, to udělala v, eh, v této v tuto chvíli, eh, jako to tom říkala paní Morgarina. Evropané, kteří podpořili nezávislost v roce 2012, eh, nemohou teď prostě říci, že neudělají nic, aby tam byl mír. OSN se musí zasadit o to, aby došlo ke smíření a mm, bylo přísně dodržováno eh, eh, embargo na dovoz zbraní. Potřebným je třeba pomoci zraněným, je třeba pomoci, nesmíme zavírat oči před eh, těmi zvěrstvy, které mm, kterým tam dokáží, dochází. Ženy se používají jako zbraně, mm, domy jsou páleny, skutečně eh, dost eh, mm, smlčením. Evropská unie musí stát v první řadě eh, usilovat o to, aby, se, aby začala fungovat Rada bezpečnosti aktivně. Věřím, že problém je možné vyřešit chartunský proces by měl fungovat a další uprchlické, aby vyřešil další uprchlické krize. Pane DMS Marker má slovo na jednu minutu. Děkuji. Jižní Sudán je nejmladším zemí světa. V roce 2011 se ale nestal státem, stal se e, násilnou kleptokracií. Je tam velká směsice regionálních zájmů z různých částí země, z dalších sousedních zemí, re, skupin rebelů. Ty dvě strany se dohodly na mm, přechodném procesu bez mezinárodní závazku to vše bude mírová dohoda jenom na papíře. Jsme připraveni zajistit aby došlo k ukončení obchodu se zbraněmi, aby nedocházelo k eh, plundrování přírodních zdrojů, aby nebyla beztrestnost, aby byly mm, vydávány příslušné tresty. Musíme, nesmíme pokračovat v politice business as usual, musíme poskytovat pomoc, musíme mm, uvalovat sankce na vyníky, Mm. Joachim Celer, eine Minute bitte sehr. Děkuji. Joachim Celer, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo, vážená vysoká představitelko, milí kolegové. Opět je zde debata v parlamentu o situaci v Jižním Sudánu. Vidíme, že vlastně to pozitivní je na tom celém asi jenom to, že neodvracíme svůj pohled od lidí, kteří v této oblasti trpí. Na konci srpna došlo k další mírové dohodě mezi vůdci těch nesmářených skupin, eh, panem Salvakijou a eh, panem Mačanuem. Nicméně takových mírových dohod už jsme viděli spoustu od začátku této občanské války. Eh, přes to, co říkala paní vysoká představitelka, umírají další a další lidé a zdá se, že takováto příměří se stají, stávají jaksi samoučelná. Bohužel jsou zde celé generace, které neznají nic jiného než válku a násilí. A pokud takovéto děti eh, v takovémto prostředí vyrůstají, dochází k takovéto humanitární katastrofě. Hladomorem umírají desetitisíce lidí, na to už ale bylo eh, odkázáno. Ta nejnovější mírová dohoda mezi znesvářenými stranami vznikla i na základě výrazného politického tlaku. Prezident Kia hovořil o vynucené mírové dohodě, tedy že ji nepodepsal svobodně. Bude potřeba, aby Spojené státy a ostatní eh, trvali na sankcích vůči vedoucím vrstvám v Jižním Sudánu, pakliže tyto nebudou mírovou dohodu prosazovat a nedají konečně svým občanům vytoužený mír. Děkuji. Teď má slovo paní kolegyně Kienge. Máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Bereme na vědomí snahu Africké unie a EGADu co se týče prosazení mírové dohody pro Jižní Sudán. Nicméně je to dohoda, která je ohrožena nedostatkem vůle jak na straně vlády, tak na straně rebelů a pokračujícím násilím v dané oblasti. Miliony jeho sudánců již příliš dlouho, dlouho trpí. Kromě války samotné je zde také hladomor. Mezinárodní aktéři musí dělat vše, co je v jejich silách, aby se humanitární pomoc dostala přímo k lidem, kteří ji potřebují a je potřeba zajistit mír. To je ambice, v kterou jeho sudánci doufají. Bude to mír zrozený z popela nekončící občanské války, kterou tito lidé trpí již celá desetiletí. Nicméně jak vidíme ve zbytku východní Afriky, bez spravedlnosti není míru. A právě proto je tak důležité v tomto kontextu zajistit fungování nějakého hybridního tělesa, které by vyskoumalo pravdu a zjistilo by, co přesně se v Jižním Sudánu odehrálo. Děkuji vysoké představitelce za veškerou práci, kterou dělá na obnovení míru v této oblasti. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo Tunekelam Prosím, na jednu minutu. Děkuji. Paní Mogherini, chtěl bych vám srdečně poděkovat za vaše vás, vášnivě pozitivní sdělení, které nám připomnělo, že hrajeme konstruktivní roli a že musíme pomáhat uzdravovat konflikty v zahraničí. To samé platí i pro Jižní Sudán. Rád bych řekl, že uprchlická krize, které čelíme v Evropě, nás nesmí odvádět, nesmí odvádět naši pozornost od podobné tragédie, které čelí Jižní Sudan. Je pravda, že je stále nejasné, zda zde je dostatek e, politické dobré vůle implementovat klid zbraní, nicméně každopádně vítám ochotu EU navýšit naši přítomnost v daném regionu. Naší hlavní prioritou samozřejmě je zajistit důvěryhodný mírový proces a implementaci dohod z Kotonu. Bez toho ani humanitární pomoc nedospěje k těm, kteří ji potřebují. A Jižní Sudán bude i nadále čelit hladomoru. Je potřeba, abychom se ze všech sil zasadili o to, aby tato válkou rozdělená země se dostala na cestu obnovy, bezpečnosti a národního usmíření. Děkuji. Děkujeme a nyní to je pan poslanec Váles. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Čtyři roky po referendu o nezávislosti armáda pořád vede různé militantní operace v, mm, ve sporných územích. Tragické následky mají dopad především na civilní obyvatele. Evropská unie proto musí neustále podporovat mm, rozvojovou pomocí potřeby Jižního Sudánu a musí zajistit to, aby bezpečnost civilistů byla prvořada. Je zásadní zajistit to, že tato podpora se dostane k těm nejpotřebnějším. Bohužel stávající konflikt eh, bylo jednoduché jednoduché předvídat, proto se ptám, jak to, že jsme tomu nezabránili. Proč děláme stejnou chybu v různých částech světa? Proč nám nejprve leží na srdci svoboda a ovšem potom následuje mm, nenasytnost a my se nedokážeme z tohoto nijak poučit. Děkuji. Děkujeme, pane poslanče, říká pan předseda, a nyní se dostáváme do části Catch the Eye ním je pan Caputo. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. My jsme v u nás ve Evropském parlamentu hovořili několikrát o obtížné situaci Jižního Sudánu, hovořili jsme o porušování lidských práv, násilí, o um, arbitrárním zatýkání um, lidí, politických představitelů, o zabíjení 80 lidí bylo zabito v posledních několika letech, mnoho z nich dětí. Eh, na základě informací eh, agentur OSN více než 30 tisíc lidí je ohroženo okamžitě nebo v naléhavé situaci ohroženo hladomorem. Dále je to ano, samozřejmě mm, na základě mezinárodní klasifikace hladomoru se dostali až do kategorie číslo 5. Má to dopad opravdu na rozsáhlé části eh, místního obyvatelstva. Pokud nechceme vidět zhoršování této situace, tak mezinárodní společenství společně s Africkou unii musí trvat na národním usmíření a musí se snažit o obnovu této země na základě mírového procesu. Děkujeme. Slovo má pan Lotis Marias. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jižní Sudán je země oplývající obrovským nerostným bohatstvím. Ovšem velká většina místních obyvatel žije v chudobě. Mezi Dingy a Nuarty panuje občanská válka. OSN tvrdí, že většina místních obyvatel Jižního Sudánu je ohrožena hladomorem. Dva miliony lidí bylo vysídleno mimo území této země a mnoho těchto lidí přišlo o život v různých militantních útocích. Humanitární pomoc Evropská unie poskytuje, ovšem my musíme pomáhat nadále v budování nového Jižního Sudánu. Musíme podporovat finančně i mezinárodní humanitární organizace, tak aby se potraviny a zdravotnická péče dostaly k těm nejpotřebnějším, dostaly přímo na místo. Musíme trvat na uh, permanentním dodržování příměři. Děkujeme. Slovo má pan Jakovčič. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vysoká představitelko, máte naši plnou podporu ve vašich aktivitách. Ovšem, já bych vás rád poprosil, abyste věnovala pozornost dvěma zásadním věcem. Jednak je to pohnání pachatelů k zodpovědnosti asi před 20 lety například i v Evropě jsme viděli válku a my víme, co to znamená beztrestnost a na druhé straně spravedlnost, protože ti, kteří zneužívali ženy, děti, kteří se dopustili válečných zločinů, tyto osoby musí být pohnány před soud, musí být pohnány k zodpovědnosti. Druhá věc, něco, co již děláme, ovšem musíme toto úsilí ještě posílit a to je ta otázka ohledně 300 milionů eur. Je to dostatečné humanitární pomoc? Je něco, co hraje klíčovou roli a musí se dostat ke všem potřebným v Jižním Sudánu, těm, kteří ji nezbytně potřebují. Děkuji. Děkujeme, pane Jakovčiči. A nyní to je Miguel Degas. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Když se podíváme na situaci v Jižním Sudánu, to je taková relikvie ještě kolonialismu. V roce 2011 došlo k vytvoření Jižního Sudánu, který má ohromné nerostné bohatství, ohromné bohatství ropy a došlo samozřejmě okamžitě k konfliktům, k bratrské válce náboženská válka, která následovala. Vidíme zde zbraně, které se dostaly do této země, ovšem to nepadá z nebes, to, je tam, to tam není náhodou. Na základě informací mezinárodních organizací vidíme, i to, že jsou zde zastoupeny především mezinárodní, or, mezinárodní eh, firmy, které uh, řídí těžbu ropy a má sídlo ve Švýcarsku. Je to eh, firma, která je eh, součástí mnoha mezinárodních skandálů. Jižní Sudán by měl mít možnost disponovat svým vlastním nerostným bohatstvím. Měli bychom okamžitě trvat na zbrojním embargu vývozu této země. To si myslím, že je podmínkou mírového procesu. Pan Kastando má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. já, co můžeme udělat? Co můžeme udělat v takové situaci, kdy 30 eh, obyvatel je ohroženo humanitární krizí, ať už eh, jsou to dětští vojáci, nebo mm, jak o tom hovořil Denis McQuagge, um, ženy, které jsou využívány jakožto válečná zbraň či kořist. Vidíme zde 100 tisíce obětí, vidíme zde 2 eh, miliony lidí, více než 2 miliony lidí, um, kteří byli zavražděni, zanechali za sebou děti. Tato dohoda, dohoda, mírová dohoda, která byla podepsána v hlavním městě Džuba, je nadějí Ovšem bohatá část obyvatel se zaměřuje především na nerostné bohatství a proto nesmíme, nesmíme ustát v tom našem dělém přístupu. Musíme podpořit ekonomicky tuto zemi. Musíme neustále tlačit na to, aby znesvářené strany začaly společně jednat a spolupracovat. Nemůžeme umožnit pouze čínské straně nebo arabským zemím, aby přistupovalo k Jižnímu Sudánu eh, jako ke kolonii, kterou může vyplundrovat to je po naučení, které bychom si měli vzít z několika století koloniálního rozvoje. Děkujeme, vážený pane Kostedo. A nyní dáváme slovo paní Morgerini, prosím. Děkuji. Já se, libuji, že budu eh, méně emotivní, ale i když se tak necítím, když jsem se podívat, eh, na, když se podívám na tu zemi, ale nesmíme to, nesmíme to přehánět. Eh, já si velice vážím té dnešní diskuse, myslím, že to je velmi užitečné pro práci, kterou musíme dělat jsme si vědomi toho, že máme určitou roli v této krizi a naší rolí je podpora a koordinace s regionálními aktéry, eh, které, které začíná u Africké unie a eh, vy jste toto zmínili jako mm, jeden z významných bodů. Ehm, k těm dvou stranám humanitární Eh, stránka musí zůstat v centru naší práce, protože neseme eh, zodpovědnost jako největší humanitární aktér a eh, musíme se také zaměřovat na uprchlickou humanitární krizi, která je sice daleko od našich hranic, ale musíme se na ní zaměřovat také, protože to není jenom morální odpovědnost, lidská odpovědnost, ale také investice do stability a budoucnosti eh, velké části hm, světové populace. Co se týče implementace eh, dohody, eh, byla podepsána za obtížných situacích, křehké situace, jak jsem řekla ve svém úvodním prohlášení, musíme pokračovat v podpoře lidu Jižního Sundánu Eh, při zač- eh, početí eh, mírového procesu. Především lídři země mají odpo- nesou odpovědnost. Vy jste řekli, že jsou tam ti, kteří to kazí, jsou tam strany, kteří jsou proti té dohodě a je třeba jim jasně říci, že pokud nebudou implementovat dohodu, budou zodpovědní za důsledky svých kroků. Tento signál musí být vyslán, musí být jasný a jednotný. Jenom um, společné úzily všech lídrů ukončí utrpení v Jižním Sudánu a umožní tamnějším lidem žít v míru. Věřím, že podpis dohody nabízí prostor a příležitost, ale implementace je velmi obtížná. Naše práce, spolupráce s africkými partnery jde tímto směrem. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji paní. Děkuji vám, vážená vysoká představitelko. A teď eh, bych rád řekl, že končíme tuto rozpravu a dalším bodem